Buenos días. Dobré ráno, dob- dobré ráno, dobré ráno vám všem. Budu hovořit dnes španělsky. Pokud tedy to lze, tak prosím, dejte si v tuto chvíli sluchátka a v tuto chvíli by vám tlumočníci, kteří jsou stále ve stávce, rádi něco řekli. Oznámení tlumočníků. Ke dnešku již trvají naše protestní akce 24 dnů. Administrativa se stále žádným způsobem nepokusila konflikt vyřešit. Naopak, po osmi měsících jednání s výborem zaměstnanců generální tajemník dále přitvrdil ve svých požadavcích. V důsledku toho budeme nadále končit tlumočení přesně podle plánovaného harmonogramu. Děkujeme za pozornost. Děkujeme, děkujeme mnohokrát, hovoří paní předsedkyně. Dobrá, začneme tedy naše dnešní jednání. Vážení hosté, vážení panelisté, milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych vás všechny dnes ráda zde přivítala. A samozřejmě děkujeme všem odborníkům, kteří se rozhodli, že s námi budou chtít spolupracovat v rámci našeho výboru TAX 3, protože samozřejmě víme, že úkol tohoto výboru eh, společně s naší prací a, a s našimi pravomocemi doufám, že povede opravdu k velmi dobrým výsledkům. Ráda bych ještě dala slovo paní Esther Delange, místo předsedkyně komise TAX 3. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a stejně jak jste už na začátku poděkovali vy, také já bych velmi ráda také poděkovala všem přítomným protože tady v tuto chvíli se snažíme zaměřit na téma eh, daňových podvodů a financování terorismu, což je možná souvislost, eh, na kterou jsme se do nedávné doby vůbec nezaměřovali, až tedy do roku 2016, kdy eh, řada investigativních novinářů, včetně tedy těch našich nizozemských, ukázala ve svých reportážích, že i Al-Qaida používá podvody typu kolotoč a využívá k tomu také evropské země země. A našli jsme dokumenty na hranicích Afganistánu a Pakistánu, které toto potvrzují. E, podezřelí jsou v tuto chvíli podezřelí z krádeže více jak jednoho mili, jedné miliardy ev, euro v rámci právě podvodu typu kolotoč. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom se zaměřili právě na tuto otázku v souvislosti daňových e, podvodů, podvodů typu kolotoč a financování teroristických skupin. Proto jsem velmi ráda, že jsme se rozhodli zorganizovat toto společné slyšení a velmi se těším tedy na eh, všechny informace, které zde zezní a dávám hned slovo své kolegyně, paní Valenciano. Tak eh, začneme, začneme tedy panem Bo Elkiárem. Eh, paní předsedkyně se omlouvá, pokud nevyslovila je jméno správně. Vy jste tedy investigativní dánský novinář, pracujete pro veřejnoprávní dánskou televizi a vy jste také zodpovědný v této televizi televizi za otázky týkající se právě financování eh, terorismu a také dohledového eh, systému Echelon a už jste se účastnil i jednoho veřejného slyšení v rámci e, naší instituce. E, zdroje financování terorismu jsou někdy legální a někdy nelegální. Prosím vás o ticho, říká paní e, předsedkyně. Ty útoky nedávné ukázaly také, že můžou opravdu vést také k smrtelným obětem a to prostřednictvím opravdu ekonomických zdrojů, které jsou do určité míry omezeny. Máme také informace z Norwegian Defense Research Establishment z Norského institutu pro vyšetřování eh, obraných systémů. A eh, díky tomuto institutu víme, že mezi lety 1994 a 2013 velké množství těchto útoků eh, stálo méně jak 10 tisíc dolarů. V roce 2016 Evropská komise přijala akční plán boje proti financ, finančním zdrojům terorismu s cílem samozřejmě samozřejmě omezit co nejvíce příjmy těchto teroristických organizací. A pan komisař Mosk- Moskovici zdůraznil velmi tady eh, jasně, že tady hovoříme o podvodech hlavně v oblasti DPH eh, eh, a dnes budeme tedy hovořit a vy budete tedy konkrétně také hovořit právě o otázkách týkajících se podvodných praktik v oblasti DPH. Eh, zpráva, o které budete také hovořit, o tom, jak vlastně ty zločinecké organizace a teroristické organizace využívají určité zdroje jednotného trhu. Eh, vy máte také dostatek dokumentů o tom, jak fungují různé džihadistické skupiny i na eh, španělské národnosti a jakým způsobem tedy využívají podvody v oblasti DPH. Máte 10 minut a poté samozřejmě dáme prostor i otázkám a odpovědím. Máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát za to, že jste mne pozvali na vaše slyšení. Já se jmenuji Bu Elker. Ano, ono to není opravdu jednoduché to vyslovit. Eh, je to dánské a prostě dánština je opravdu hrozný jazyk. A chci tady hovořit v tuto chvíli o podvodech v oblasti DPH a o financování zločineckých eh, organizací. My jsme v rámci naší televize v podstatě odhalili také v, eh, ve spolupráci s Jules Posten eh, a se švédským novinářským zdrojem jsme vlastně odhalili právě jeden důležitý případ, který vlastně začíná v květnu roku 2013, kdy ve Španělsku došlo k začení šest podezřelých, kteří jsou obviněni z organizace v podstatě e, útoků, zločineckých útoků a podpory džihadistických organizací. A co jsme zjistili? Zjistili jsme, že dva z těch eh, podezřelých zatčených teroristů byli v podstatě ředitele tří společností se sídlem v Dánsku. Eh, jeden E, tedy byl na útěku, i když byl předtím obviněn a byl ředitelem další společnosti v Kodaně a tyto společnosti obchodovaly s různými nápoje a potravinami a tyto společnosti byly využity právě pro tyto finanční podvody. Eh, ten čtvrtý, tedy jak říkám, byl na útěku v roce 2016, byl zabit v Mali, byl zabit eh, francouzskými speciálními eh, službami, protože vlastně bojoval na straně Al-Kaidy v tom malíském regionu. Eh, další tedy byl, jak říkám, ředitel společnosti, která obchodovala s nealkoholickými nápoji. My jsme to vlastně začali všechno vyšetřovat, jak to vlastně všechno může fungovat, jak je možné, že vlastně máme eh, španělské občany, kteří eh, jsou um, ve vedení dánských společností v Dánsku a našli jsme v podstatě ještě další osoby, které byly v podstatě tímto způsob, stejným způsobem propojeny s dánskými společnostmi, to znamená španělští občané v dánských společnostech. A tady jsme se dostali k tomu eh, velkému eh, podvodu na DPH. To znamená, celkově máme 11 španělských občanů a 24 společností podniků eh, v Dánsku, které tvořily tento velký zločinecký řetězec a velkou zločineckou síť. Eh, co se týče té španělské propojené sítě, tak my jsme eh, ji eh, vyšetřovali a zjistili jsme podvody ve výši asi 8 milionů dánských korun, což je něco víc jak 10 milionů euro a v celé té síti bylo více jak 24 dánských společností. Poté jsme zjistili, že další tři společnosti byly využity pro další podvod Jedna z těch hlavních osobností už byla obviněna a uvězněna a tady hovoříme o podvodu v rámci DPH ve výše 85 milionů eh, dánských eh, korun. Dále jsme zjistili, že ten, ta španělská zločinecká síť byla propojená s velmi podobnou eh, zločineckou sítí ve Švédsku, která také se podílela na mnohých podvodných aktivitách v oblasti DPH. My jsme také tady identifikovali některé z těch produktů, které byly využity pro tyto podvody, to znamená, identifikovali jsme nějaké eh, cukrovinky, automobily, nealkoholické nápoje, elektroniku, eh, mobily, eh, kuřecí z Nizozemska, další elektronické přístroje z Německa. To znamená, že ono to všechno bylo poměrně jednoduché, celý tady ta struktura toho DPH podvodu. Oni prostě koupili to zboží od Nizozemska prostřednictvím eh, společnosti, která se poté rozpustila a poté obchodovali eh, s tímto zbožím se správnými fakturami, ale eh, včetně tedy DPH a ta vlastně celková suma byla stejná. Poté to prodávali vlastně v, v Dánsku konkurenci za nižší cenu. Samozřejmě ten podvod typu kolotoč je trošičku komplikovanější, ale i tady v rámci této sítě byl používán. Co jsme zjistili? Co jsme zjistili ve chvíli, kdy jsme začali trošičku více vyšetřovat ty eh, španělské eh, občany eh, v Dánsku? Byli součástí v podstatě komunity, která byla blízko velmi radikální mešity a my jsme zjistili, že byli radikalizováni dvěma dánskými občany, kteří vlastně vlastně cestovali do Melie. Jeden byl konvertitou eh, ze Sýrie z roku 2013, byl poté zatčen a tito lidé vlastně v Melii eh, zorganizovali tu radikální eh, buňku a vyzvali tedy tyto zradikalizované lidi, aby poté přišli do Dánska. Poté také využívali dánské občany. Já jsem byl součástí projektu, v rámci něho jsme se snažili vlastně identifikovat právě dánské dánské občany, kteří cestují eh, do Sýrie. Identifikovali si víc jak 70 eh, eh, občanů a 16 z nich vlastně byli ve vedení některých dánských společností a 11 z nich v podstatě byli součástí této sítě. Jeden z těch ředitelů byl zabit v roce 2015 v Sýrii v rámci útoku dronu. Ten dron v podstatě měl zaměřit zaměřeno nebo v podstatě útočil na jedoucí auto s jedním podezřelým dánským ředitelem. To znamená, máme tady tady několik eh, dánských eh, ředitelů, eh, kteří jsou přímo propojeni s touto zločineckou sítí a přímo s tímto podvodem. Chci říci, že také tady máme v podstatě jediného jaksi dánského občana, který je i na seznamu e, USA, na seznamu podezřelých a hledaných osob. E, on tato osoba zemřela již eh, přirozenou smrtí v Německu, ale on byl ředitelem podniku, který byl také součástí eh, tohoto, této sítě. Eh, oni v podstatě dováželi elektroniku z Německa, kuřecí maso z Nizozemska a vlastně přeprodávali toto zboží legitimním obchodníkům. V rámci našeho vyšetřování jsme také zjistili, i když jsme o tom ještě eh, neinformovali, tak jsme identifikovali ještě další občany jiných členských států, kteří jsou součástí této sítě. Jedna z těchto osob se stala ředitelem tohoto jednoho podniku v Dánsku a e, v jeho případ je v podstatě stále ještě vyšetřován. Takže to není pouze problém e, Švédska, Dánska a Španělska. Je to samozřejmě záležitost, která je velmi komplikovaná, nebudu tady říkat konkrétní jména, ale všechno to, všichni jsou propojeni s islámskou sítí, která je aktivní na území mnohých eh, členských států. A chci říci, že někteří z těch, eh, některé z těch eh, osob jsou jaksi ve vedení nebo hrají velmi důležitou vedoucí roli v rámci té islámské sítě. Jsou to i občané ze Spojeného království, nacházejí se na území různých států, Španělska, Německa a tak dále. Já jsem se věnoval podvodům DPH od roku 2009 mluvit. A už nemám čas, už mi končí má řečnická doba? Nebo mohu ještě hovořit? Ještě mi dáváte dvě minuty, výborně. Takže budu velmi stručný, potom se k tomu ještě vrátíme v rámci uh, eh, otáze. Takže já se věnuji eh, podvodům na DPH vlastně od toho uhlíkové skandálu z roku 2009, kde vlastně jedna dánská společnost eh, byla vlastně využita právě pro podvody v rámci obchodování se emisními povolenkami. A Eh, tam to šlo v podstatě o, o někoho, kdo měl více jak 1200 eh, bankovních eh, účtů a chci říci, že tady šlo v podstatě takový jaksi jeden velký registr, vlastně, který jsme vyšetřovali a identifikovali jsme tady spoustu lidí. Někteří z těchto dánských občanů jsou propojeni také s tím skandálem v Itálii v roce 2014 a eh, my jsme tady zkoumali celou tuto síť a hledali jsme, jak si, co to lidem dělají teď. A když jsem se podíval eh, na tyto lidi, tak jsem vlastně našel tyto lidi eh, v podnicích, které v tuto chvíli obchodují s potravinami, takže oni prostě jenom přešli z jednoho odvětví do druhého. To znamená, že jim je v podstatě relativně jedno, s čím obchodují. Prostě jenom přijdou z jednoho odvětví do druhého a ten e, skandál z Itálie, nebo ty lidi, ti lidé zapojení v tomto skandálu jsou v mnoha případech velmi úzce propojení e, s tím současným e, skandálem v Dánsku, o kterém informujeme. Hmm pra, pravdou je, že to, co vy eh, říkáte, je tak zajímavé, že opravdu vás nechceme přerušovat, ale eh, já vám opravdu v tuto chvíli z celého srdce děkuji a mm, samozřejmě určitě jsme si na vás už v tuto chvíli připravili hodně otázek a teď bude hovořit paní Helena Hack, eh, doufám, že to tedy říkám správně, eh, soudkyně Národního institutu, který je zodpovědný za kontrolu a vyšetřování případů, tedy vyšetřování eh, praní špinavých peněz. Vy tedy pracujete v Rumunsku a byla jste také zástupkyní Evropské unie v rámci Manival, to znamená, že opravdu vás zajímá otázka praní špinavých peněz, financování teroristických teroristických eh, organizací a, a tak. Co se týče vaší soudní zkušenosti v těchto oblastech, to znamená daňových podvodů, praní špeněvých eh, peněz, je opravdu velmi bohatá a proto eh, samozřejmě počítáme i s vašimi doporučeními v souvislosti s naší snahou vylepšit ten současný systém. Paní Hak, máte slovo. Good morning. Honor- Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za vaše pozvání. Já jsem Helena a jsem prokurátorkou eh, již od roku 89, to znamená 23 posledních let. Pracovala jsem jako kontaktní osoba pro náš úřad v Itálii a zároveň jsem byla dočasnou členkou rady našeho magistrátu v Rumunsku od roku 2013 jsem zástupkyní úřadu generálního prokurátora, který je propojen s kasačním nejvyšším soudem v rámci naší unie finančního spravodajství. Rozhodla jsem se vám prezentovat takovou případovou studii, která poukazuje na spolupráci a koordinaci mezi rumunským úřadem FIO a jednotlivými úřady aktivními v trestním řízení, protože bez této spolupráce a koordinace prostě nemůže fungovat dobrý systém, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na základě informací, které máme k dispozici z jednotlivých institucí, ve kterých mají účty tyto organizace. V listopadu 2015 zástupci těchto společností se rozhodli udělat transfer z jednoho účtu na druhý účet této společnosti a potom druhý transfer do jin, na jiný účet této společnosti. Oba tyto transfery mm, údajně byly propojeny se stávajícími aktivitami společnosti ABC. Ty články, které byly auditovány, představovaly 150 tisíc dolarů z března 2014 nějaké právnické osobě, teda šlo um, z kreditní, o kreditní, o úvěrovou instituci v Libii a údajně šlo v podstatě vlastně o zaplacení eh, zboží. Po té, co jsme to zkoumali, zjistili jsme, že ABC společnost již nebyla propojena s externími operacemi v hodnotě eh, nad 50 tisíc eur. Došlo tam k, eh, k tomu, že jsme zjistili, že vlastně tam byly takové opravdu velice podivné transakce. Část těchto transakcí přišla z z, v podstatě z um, účtu, které podporovali ISIS. V roce 2014-2015 ABC nezaznamenávala účty s těmito úvěrovými institucemi i přesto, že tyto aktivity nebyly ještě přerušeny. V roce 2013 ABC zaznamenala hotovostní transakce, externí transakce na bankovních účtech poté co jeden z eh, přidružených partnerů již nebyl považován za eh, důvěryhodného. Toto finanční chování mělo nějakým způsobem v podstatě zastřít její skutečné aktivity, protože tato společnost už vlastně ne, ne, neoperovala na našem území podstatě vlastně tam měla pouze v této úvěrové instituci určité účty, byla tam nějaká osoba T, která s tím byla propojená v září 2015, která vlastně umožnila syrskému občanovi na základě plné moci ehm, vytvořit si mm, komerční společnost s rušením omezeným, co znamenalo, eh, že vlastně se z toho stal společník tato osoba D rovněž dala této osobě Z možnost spolupracovat se společností ABC. Pokud je o tuto společnost ABC, eh, tato eh, osoba, eh, tam byla, jedna tam byla z Iráku, jedna tam byla z Libanonu a v podstatě vlastně i tyto osoby, asi 15 let vlastně už byly považovány za osoby, které podporovaly džihadistické skupiny, podporovaly džihadistickou propagandu na Blízkém východě, umožňovaly nelegální vstup do země z, z území, které kontrolovala ISIS. V podstatě vlastně tyto společnosti podporovaly skupiny s radikálními názory, došlo mm, tam k různým nezákonným operacím prostřednictvím těchto účtů eh, společností, které jsou vlastněny rumunskými subjekty. V roce 2012-2013 ABC zaznamenala externí sbírání asi eh, externí eh, získání dvou milionů dolarů z Maršalových ostrovů. Tyto prostředky byly mm, vybírány hotovost konkrétně z těchto účtů údajně tam šlo o mm, prodej různých potravin nebo zaplacení různého zboží. V červnu 2013 DRP společnost, která byla propojena s, mm, s těmito eh, s těmito osobami zaznamenala 1 eh, milion dolarů mm, příjem z eh, libyského účtu, což byly údajně prostředky za export eh, zboží. Tyto prostředky byly vyplaceny v jednotlivých, mm, buď teda v hotovostně, nebo v jednotlivých spánkách finanční chování ABC a DRB společnosti vedlo k tomu, že jsme zjistili, že šlo o skutečně o praní špinavých peněz, peněz vybírání v hotovosti na základě mm, dokumentů, které jsou ale pochybného mm, původu a Zároveň šlo o eliminaci dokumentace, která by mohla vysledovat tyto toky finančních prostředků. Byly to, mm, teda šlo teda e, o převody mezi těmito dvěma společnostmi několikrát denně ve stejný den nebo například e, v několika konsekutivních dnech, ale ve stejných částkách. Tyto transfery poté šly na účty e, jednotlivců, které kontrolovaly mm, tyto společnosti a bylo to v podstatě definováno jako úvěry v rámci společnosti. Jednotlivé dokumenty nebyly chronologické, některé byly z roku 2009, je to transakce, ale proběhly v roce 2015. Dalším prvkem těchto transakcí bylo to, že vlastně mnoho z těchto transakcí bylo ve stejné hodnotě pod určitou hodnotou, kterou stanovuje zákon, bez nějakého ovšem, ale skutečného ekonomického odůvodnění. To znamená, že skutečně šlo o nějaké umělé navýšení obratu těchto společností a snížení eh, daňového základu tímto způsobem. Yeah. To znamená, že tyto společnosti byly kontrolovány jednotlivcem, teda tou osobou T, pokud šlo o skutečnou hodnotu eh, akcionářů, ta byla vlastně nižší než skutečné částky, které se objevily na těchto účtech a které byly využívány k půjčkám. Finanční chování těchto společností, které jsme identifikovali, eh, zjistili právě tyto typy chování praní špinavých peněz, z oblasti vyhýbání se daňovým povinnostem nebo různých komerčních společností, komerční aktivit nebo například různých vícečetných eh, úvěrů, které vedly poté k hotovostním výběrům. Na základě informací, které jsme měli k dispozici, jsme zjistili, nebo jsme dospěli k závěru, že, k závěru, že společnost DRP a ABC v podstatě vlastně ještě pořád kontroluje osoba T společně s osobou Z a vlastně všechny tyto transakce se snažily zakryt skutečné beneficienty a um, zakrýt nelegálnost těchto komerčních transakcí s podniky v Rumunsku. Na základě profilu um, osoby T a když jsme zvážili veškeré veškeré aktivity, které se týkaly, nebo zjistili jsme, že došlo k podpoře džihadistických skupin na území kontrolovaných ISIS, financování terorismu prostřednictvím ekonomických aktivit společnosti DRP a ABC. Zároveň zde máme určité indikátory ohledně eh, financování terorismu eh, osoby Z, která fungovala na území Rumunska. Na závěr prezentace bych ráda zdůraznila několik myšlenek. Kvalitní systém, který bojuje proti financování terorismu a proti praní špinavých peněz, samozřejmě v sobě zahrnuje mnoho subjektů, finančních institucí, institucí spravodajského charakteru, vyšetřovatele, policii, prokurátora. A jednotlivé kroky samozřejmě znamenají vyšetřování, mm, poté mm, možnost obžalování v tomto ohledu. Jestli dovolíte několik tézy, které se týkají financování terorismu. Financování nebo teroristy nemohou fungovat bez financování a samozřejmě, že e, my musíme e, postihovat i financování těchto aktivit. Objasnění těchto finančních toků nám může pomoci zjistit, jak jsou strukturovány teroristické organizace. Boj proti tomuto nešvaru je základem boje proti, teroriz, proti terorismu, proti teroristickým skupinám. Pokud jde mm, o mm, praní špinavých peněz, zaměření se na tyto případy. Právě proto je velice dobré, aby se propojily tyto organizace, aby, které bojují proti mm, praní špinavých peněz, aby zde nedošlo žádnému oddělení mezi prevencí eh, a eh, postihem, ale naopak, aby došlo k spolupráci a koordinaci v tomto ohledu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji, paní Hak. Ano, vždycky, vždycky nakonec máme příliš málo času na to, abychom si všechno řekli. A v tuto chvíli dám Eh, slovo panu Pedro Sišasovi Feliciovi, který eh, řídí oddělení Europolu zabývající se ekonomickou zločinností a zločinností v oblasti vlastnictví. Pracuje v Europolu, kde je tedy eh, vedoucím oddělením, které se specializuje na hospodářské delikty, falzifikaci a korupci. To znamená, že nám jistě osvětlí spoustu věcí z oblasti právě daní daňových úniků, eh, podvodů typu koletoč a také má 10 minut. Máte slovo, prosím. I thank you, Chairman. Good morning. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. Jsem rád, že zde mohu eh, zastupovat eh, Europol. Chtěl bych vám uvést věci do kontextu a zaměřil se na tři věci. Za prvé, co víme o financování terorismu, co víme o podvodech z DPH a jaké procento odhadujeme, že z podvodu DVH se používá na financování terorismu. O tom, eh, co víme o financování terorismu, už eh, zde řeč byla. Tohle musíme vědět. Musíme mít neustálý přístup k eh, No, oni musí mít neustálý přístup k velkým množstvím financí. Je důležité, že 90% nových teroristických organizací nikdy nepřežije svůj první rok, protože se jim nedostane k tomu dostatek financí ke stálemu přístupu. Al-Qaida nepřežije bez 4 až 6 týdnů bez nových zdrojů, protože tyto organizace nemají eh, žádné centrální úložiště, žádnou rezervu, musí mít neustálý přísun peněz, protože to jsou peníze, které eh, oni, kterými oni platí platy. Druhá věc, kterou víme o teroristických organizacích, je, že většina eh, peněz, které potřebují, potřebují k tomu, aby zachovali se v dobré funkčnosti na eh, peníze, eh, na platy, eh, na propagandu, na bor korupci a také sociální zabezpečení. Jenom 10% peněz získávaných teroristickými organizacemi se používá na operace samotné, na útoky. To jsou některé ty věci, které víme. Zatím nevíme mm, například, kolik v současné době dostávají v Evropské unii na financování nebo získávají. To nevíme, ale na základě studií a operací, které jsme podporovali, můžeme eh, říci, že došlo k eh, zásadnímu nárůstu. Pokud se podívám na léta 85 eh, až 95, studie ukázaly, že to bylo 80, že to bylo 18 milionů dolarů od náboženských organizací od roku 95 do roku 2005 to um, bylo už 1 eh, miliarda amerických dolarů a 2005 mm, až 2016, eh, za to nejsou, na to nejsou žádné studie, ale máme odhad na eh, rozpočtu hlavních teroristických organizací, takže můžeme skonstatovat, že tady byl zásadní nárůst Hezbollah, například 250 až 500 milionů amerických dolarů za rok, většina z toho z státního financování Al-Qaida, Eh, která je samozřejmě teď eh, mm, v poklesu eh, je to až 50 milionů dolarů ISIS, tak 2015 oni řekli, že mají 2 miliardy, 2 miliardy dolarů rozpočet na rok. Většina z toho jsou zdroje z, pojené s kontrolou území, co prodej ropy, přírodního bohatství, vykradání centrálních bank. Takže ten rozpočet teď eh, se zásadně eh, omezil asi eh, tak na 80%. Ale každopádně ta čísla ukazují, že byl zásadní pokles, pokud je o jejich schopnost získávat peníze. Pokud je o um, podvody z DPH, to jsou samozřejmě ty největší podvody, které existují v EU, pokud je o hodnotu, jsou to nepředstavitelná čísla pro většinu občanů e, v Evropě. I pro nás, e, kteří e, působí v této oblasti, je velice obtížné se jasně představit, kolik to vlastně A jsou to peníze, které, nebereme jenom, které se neberou jenom občanům, ale dávají se přímo organizovanému zločinu. Takže to je špatné dvěma způsoby. Neinvestuje se do základních služeb, jako je školství, zdravotnictví, spravedlnost, bezpečnost, ale dává se to Eh, organizovaným eh, skupinám, eh, které samozřejmě obchodují s drogami, s tabákem a korumpují, a nebo to investují do legální ekonomiky, což také není dobře, protože to zkresluje legální ekonomiku. Nakonec to znamená, že ne firmy, které vyrábí nejlepší produkty za nejlepší ceny, pře Eh, žívají, ale přežívají firmy, které eh, eh, jsou financovány nebo dotovány organizovaným zločinem. Kolik to tedy je? Studie z roku 2016 nám ukazuje, že mezera v DPH, to znamená v rozdíl mezi vybranou DPH a tou, kterou bychom měli vybrat, byla 160 miliard eur. V tom samotném roce rozpočet EU e byl 155 miliard. Jenom tedy tahle, tyhle podvody z DPH by zaplatili celou EU. Takže eh, ty eh, karuselové povody, podvody, hm, ty odhadujeme na nějakých 60 miliard eur eh, za rok. To je obrovské číslo. Kolik z toho se používá na financování terorismu? Kež bych měl nějaké číslo. Ale nemáme žádné konkrétní číslo. Myslíme, že nejsou žádné důvěryhodné studie Eh, ze kterých bychom ji mohli vypočítat. Financování terorismu a podvody DPH jsou samozřejmě velice složité, eh, odehrávají se v utajení, velice těžko se to vysvětluje, eh, vyšetřuje a pochopí. A někteří lidé to můžou vnímat zjednodušeně. Dobře, podvody z DPH a vydělávají miliardy, teroristé potřebují miliardy, takže tady musí být vazba. Takže všechny ty peníze jdou nějak do financování terorismu. My si myslíme, že tak to není. Proč? Eh, na základě práce eh, vyšetřovatelů eh, financovaního terorismu i vyšetřovatelů podvodu DPH. Na základě práce kolegů vyšetřujících financování terorismu z posledních letech víme, jaké jsou hlavní zdroje financování terorismu. A samozřejmě tady hovořím jenom o těch nelegálních, protože ty legální nás v tuto chvíli tolik nezajímají. Hlavní zdroje, pokud je o pořadí důležitosti, jsou obchod s drogami, únosy za výkupné, Eh, vyhýbání se daním a, a mm, potom obchod s lidmi a potom podvody, eh, krádeže a, a drobná trestná činnost. Takže podvody z DPH by spadaly do druhé kategorie, pokud je o objem financování. A to eh, společně s dalšími všemi podvody, které teroristé dělají proti bankám a systému sociálního zabezpečení, pojišťovnám. Takže pro nás tohle existuje, ale není to tak vysoko na pořadu priorit. Proč? Já jsem eh, to eh, říkal eh, také ze strany kolegů, kteří pracují ve vyšetřování DPH. Ty odhalené skupiny mm, na nejvyšší úrovni už to dělají nějakých deset let, takže je jasné, že některé ty firmy se opakují, víme, které ty skupiny to jsou. Jsou to francouzsko-izraelské skupiny a britsko-pakistánské skupiny. Vrcholné vedení funguje mimo EU, takže velice těžko se na ně dostaneme a dělají to už dlouho, ví, jak to dělat, neustále eh, mění komodity, které používají na podvody z DPH, mm, neustále eh, mění firmy, které používají, bankovní účty, které používají, někdy použijí tutéž si eh, tež síť, ale jiného chybějícího obchodníka, kterého přesunul z Francie do Belgie, do Španělska a tak dále. To je ten, který neplatí. Takže tyhle skupiny jsou vyšetřovány. Víme, že ty na vysoké úrovni Eh, kterých je jenom 2%, mají asi 80% eh, výnosů, takže na ně se musíme zaměřovat. Začíná to v potravinářství, jak jsme říkali, eh, potom přešli do kovovýroby, do mobilních telefonů, do elektroniky, do vozidel a potom objevili energetiku a uvědomili si, že je mnohem, to je mnohem těžší, protože nemusí posílat už žádné produkty. Některé začínaly posílat produkty. Někteří eh, potom eh, časem eh, posílali jenom kontejnery plné kamenů, aby o, o, odůvodnili ty faktury. Ale um, když zjistili, že se to dá dělat s, s elektřinou, tak posílají akorát faktury a nic jiného. A proto jsou tady ty podvody s uh, uhlíkovými kredity. Ti mají nějakých 6 miliard eur. Uh, teď mají nový produkt. Eh, zjistili eh, komunikaci eh, přes internet, komunikační služby a používají to k podvodům z DPH. Jsou to vysoce technologicky pokročilé skupiny, jsou velikotaktované. A tyto talenty je samozřejmě těžko nalézt takže můžeme říci, že je na to napojen nějakým způsobem islámský extremismus, ale eh, odhadujeme, že poměrně v malém eh, objemu. Pokud se podíváte na hierarchii těch skupin, máme, máme eh, vedení, kteří, to jsou lidé, kteří mají kontakty, ty původní peníze a nej, největší poznatky. Potom máme ty manažery, kteří najímají všechny ostatní lidi a koordinují je. Potom máme tu střední úroveň, to jsou ty osoby, které jsou v těch firmách, které se používají na ty podvody a potom eh, nižší úroveň lidi, eh, kteří použijí eh, své občanské průkazy a podepisují dokumenty a jsou ve frontové linii. Pokud víme, tak na financování terorismu mm, mm, se podíleli lidé jenom na té střední úrovni a na té nižší úrovni. Ti lidé to dělají výměnou za jednorázovou platbu, protože potom se z nich stávají zahraniční bojovníci takže oni eh, tohle dělají, eh, nabírají co nejvíce předtím, než odejdou. A potom eh, šefové firm ti dostávají jenom malý, malé procento těch peněz, které prochází skrz tu společnost, čili ne z toho celého podvodu. To je jenom pro lídry, pro manažery, takže očekáváme, že oni dostávají nějakých 2 až 10 To dostávají ty manažeři těch firm. A vzhledem eh, k tomu eh, malému počtu případů, o, které, eh, o kterých víme, si myslíme, že jenom malý zlomek těch podvodů z DPH se páchá kvůli financování terorismu. Závěrem tedy. Je to něco, s čím si nemáme dělat starosti, protože je to jenom malý zlomek. No, nemyslím si to. Je to určitě velice důležité a to ze dvou důvodů a jeden z nich už jste tady vysvětlili. Tyto útoky eh, jsou totiž velice eh, levné. Proto oni potřebují jenom 10% svého zisku, aby eh, mohli páchat ty útoky v EU. 75%, a o tom jste hovořili, 75% všech útoků na evropské půdě stálo méně než 10 000 euro. Jeden z těch posledních útoků, například ten, který proběhl v Talisu, stál nějakých 600 euro. Některé ty útoky s noži a s nákladňáky nežícími do lidí, kolik to stojí, to je minimum. A pokud se podíváte na ta čísla k těm zbraním, mm, které přicházejí z Jugoslávie, kde AK-47 stojí 200 eur, granát stojí 50 eur, samopal stojí, e, nebo ruční zbraň e, stojí 100 eur, no, tak to samozřejmě e, nevíme. Samozřejmě druhý je tady matematický důvod. I malé procento něco, něčeho velkého, jako 60 miliard, je velmi, velmi velké číslo, takže 0,5% z 6 miliard je ekvivalent 300 miliard, milionů eur. Takže to je něco, eh, po čem bychom rozhodně měli jít. Dostali jsme se už eh, hodně daleko od 11. Eh, září v boji proti financování terorismu, ale pořád, myslím, je to třeba hodně udělat, protože každý rok vidíme i, jak miliardy eur otékají z evropské ekonomiky a jenom několik tisíc z eur stačí na velký útok. Takže ten eh, závěr je, myslím, jednoduchý. Musíme zlepšit ten systém, musíme zlepšit to odhalování, protože jinak je to riziko příliš velké. Takže jsem rád, že tady dnes s vámi mohu být. Děkuji, že jste pozvali Europol eh, eh, k debatě o tom důležitém tématu a teď rád zareaguji na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaší prezentaci a také za stálou eh, spolupráci Europolu s naším výborem. A teď dám slovo panu Mariušovi Kristianovi Fruncovi ředitelovi Schwarztal Capital, což je v podstatě podnik zabývající se finančním poradenstvím a vyšetřováním. Pan Frunza je opravdovým odborníkem na mezinárodní finance a také poskytuje tedy poradenství mezinárodním bankám v souvislosti s, finančními, s finanční zločinností. Má tedy velmi bohatou zkušenost a bude o ní hovořit, ale bude také hovořit o tom, jakým způsobem lze vlastně poskytovat poskytovat poradenství eh, bankám, eh, regulačním úřadům v souvislosti právě s eh, daňovými úniky, podvody a jistě to, co nám řekne, bude pro nás velkým obohacením. Máte 10 minut. Dobrý den, dobrý den, děkuji mnohokrát a zdrazím, zdravím tady všechny přítomné. Budu hovořit ale anglicky v tuto chvíli. Přicházím do angličtiny. Takže já budu hovořit na začátku o teroristických skupinách, ale velmi odlišným způsobem. Já jsem se tomu začal více věnovat z eh, makroperspektivy. Co to tedy všechno znamená, k čemu to vede, i tedy s, v souvislosti s organizovaným zločinem. Začal jsem se tomu věnovat vlastně ve chvíli, kdy se začaly, začaly dít podvody v oblasti obchodování se emisemi. Eh, to znamená, došel jsem k tomu, že došlo také v té době eh, k velké změně eh, v financování teroristických organizací. Hovoříme tady o roku přibližně 2010. A jaký byl ten milník? Milník přišel s Patriot Actem, kde vlastně byl zaveden velký přeskum ve chvíli, kdy šlo o transfery velkých sum peněz offshore, onshore. To znamená, že prostřednictvím nebo díky tomu vlastně financování teroristických skupin na celém světě se hodně zkomplikovalo. Ano, samozřejmě máme tady eh, také Eh, útoky ze září v New Yorku, eh, útoky, ke kterým došlo v mnohých jiných eh, státech na celém světě. To znamená, že tady vzniká nový terorismus, který, kterému já říkám Uber terorismus došlo v podstatě k takzvané uberizaci způsobu chování teroristických skupin. E, to znamená, je to ten nový trend v digitální ekonomice, který používám jako metaforu pro popis vlastně fungování těchto teroristických skupin. To znamená, že jde o snížení nákladů a o decentralizaci. Co tím mám na mysli? Neexistuje žádná hierarchická struktura, kterou známe vlastně z těch počátečních let e, existence Al-Kaidy nebo jak to známe také z RAF se Irska. Eh, to znamená, Tady v tuto chvíli opravdu to zač, začíná fungovat jiným způsobem. Jakým způsobem to začíná fungovat? Tento Uber terorismus je v podstatě teroristickou sítí. Je to v podstatě sociální teroristická síť, to znamená, že máme tady lidi ze Švédska, Dánska, Spojeného království a jiných zemí, kteří ve chvíli, kdy se rozhodnou, že budou se tedy ubírat směrem nějaké násilné či nenásilné eh, aktivity, no tak v podstatě se můžou do té sítě zapojit aniž by k tomu potřebovali povolení z nějakých vyšších hierarchických míst. A jak tady vůbec to financování tady funguje? Eh, tedy jaká je hlavní změna u Uber terorismu. Nepotřebujete žádnou, eh, žádnou centrálu v podstatě. Ty peníze můžete posílat v podstatě jiným eh, způsobem, to znamená, že ty útoky jsou financovány tam, kde k ním má dojít a právě tímto nehierarchickým způsobem. Uber terorismus kromě toho se rozhodl, že bude fungovat na základě nízkonakládového eh, teroristického útoku. To znamená, že známe samozřejmě ty útoky ze září z New Yorku, které byly eh, nákladné, ale poté vzpomeňme si na Bataclan a eh, další útoky, kde se ty náklady opravdu začínají zásadně snižovat. A kromě toho tady eh, začíná eh, docházet k útokům, řekněme, které nejsou nebo jsou méně závažné, mají méně obětí, ale získávají daleko větší mediální pozornost. Eh, a kromě toho tady máme samozřejmě ty daňové podvody, vytěžování kryptoměn, podvody se sociálními příspěvky, daňové podvody, prostě spoustu věcí. To znamená, začíná se opravdu měnit celý ten způsob financování organizace organizace. Už ani nemáme ty klasické teroristické organizace, například Britain Revolutionary Army ehm, v porovnání s například s ISISem to, to znamená Breton Revolutionary Army jako příklad takového toho klasického terorismu a ISIS i jako Uber terorismus. A ve chvíli, kdy vy byste měli žít um, ve Spojeném království nebo ve Francii, no tak v tuto chvíli je větší pravděpodobnost, že se přidáte k ISIS, než že se přidáte k Breton Revolutionary Army. To znamená, že e, také pohled teroristů na to, jakým způsobem budou organizovat své zločinecké aktivity, se změnil. To znamená, ta tendence se trošičku obrací. E, Organ organizovaný zločin se snaží v podstatě v tuto chvíli hledat nové kontakty s teroristy, což je v podstatě nový způsob práce, to znamená zločinci, kteří nejsou žádným způsobem z ideologického hlediska propojení s teroristickými organizacemi, se snaží vlastně získat do své sítě nebo ke spolupráci eh, teroristy z Iráku, ze Sýrie a tak dále a tak dále. Eh, na, také z území, kde v podstatě ten dohled nad eh, daňovou disciplínou je do určité míry samozřejmě daleko nižší. Takže pojďte, podívám podíváme se tedy na DPH. Já jsem před několika eh, lety se eh, udělal dělal tedy studii pro, Evropskou parlam, pro Evropský parlament a zjistili, zjistilo se, že vlastně tady největší mezera je právě v oblasti DPH. To znamená, že, že i pro integraci je důležité uzavřít ta, to vakuum v DPH. Tady hovoříme o 16 až 18 procentech, eh, které tvoří DPH v rámci výběru všech daní. Eh, hovoříme tady v tuto chvíli o strukturálním eh, financování ve chvíli, kdy hovoříme o těch národních rozpočtech. Takže eh, víme tedy, že tady, tady ty mezery existují. Vlastně přicházíme opravdu o stovky miliard euro. Proč existují, proč k těm podvodům dochází? Protože ty podvody můžete zorganizovat poměrně jednoduše a protože existují sociální sítě, sociální média, v rámci níž si lidé vyměňují informace, všechno to je velmi velmi jednoduché v podstatě aplikovat na území různých států eh, ve Francii, ve Španělsku a tak dále. To znamená, že tady vyvstává hlavní otázka, jakým způsobem nebo eh, co pro nás eh, nebo a kam až to musí dojít. Na to se přece ptali také mm, panelisté. My přece máme už zkušenosti ze Švédska, Belgie a Nizozemska, kde vlastně jsme identifikovali v podstatě ty v tuto chvíli nejznámější případy doposavat a tady se dostáváme ke 42 eh, miliardám euro. A to ještě jsme do toho nezapočítali to, o čem víme z Afganistánu a z jiných eh, států, to znamená ty velké transfery. To znamená, pardon, 42 milionů a 42 milionů pro financování tohoto Uber terorismu. Takže čím se vyznačuje? Spousta lidí, kteří jsou součástí eh, těchto daňových eh, podvodů, jsou lidé ze severní Afriky, z Ázie, z Blízkého a Středního východu. To znamená, že oni v podstatě mají i tu tradici v podstatě eh, neustálého otvírání nových podniků, obchodů. To znamená, že pro ně je to v podstatě, řekněme, relativně jednoduchý způsob jednání. Samozřejmě, že teroristé musí neustále nabírat nové lidi. To znamená, ve chvíli, kdy vy otevřete Eh, eh, podnik a potřebujete nějakého chybějícího obchodníka. Vy prostě potřebujete neustále nové lidi, nové lidi, ty frontmeny, ty prostě lidi no, novou krev. To znamená, jakým způsobem to tedy funguje. Eh, máme tady tedy opravdu ty tak, takzvan, ta, ta takzvaná intenzivní školení, v rámci níž vlastně těm nově nabíraným lidem je poskytováno velmi intenzivní školení toho, jakým způsobem tedy mají jednat. Něk některých eh, státech, v některých islámských eh, státech, eh, nebo například v příklad salafistů a vahabistů, tak u nich například některé daně jako DPH v podstatě nejsou vůbec žádným způsobem jaksi sankcionovan, nebo ří, v podstatě říká se, vlastně to nerespektují to DPH, to znamená, že první daň, která musíte za všech podmínek zaplatit, je náboženská daň a všechno ostatní je až vlastně Eh, sekundární. A nakonec ještě eh, je ještě propojenost s nadnárodními zločineckými skupinami. Dochází tady v podstatě k překrývání eh, vlastně těch podvodů na DPH s organizovaným zločinem. Eh, organizovaný zločin samozřejmě hledá nové způsoby, eh, snaží se také nějakým způsobem odchylovat jaksi pozornost od jedné oblasti eh, ke druhé a snaží se hledat v podstatě ty bezpečné přístavy pro svou činnost. Tak a co můžeme udělat? Já si myslím, že tady dochází k opravdu ke změně paradigmatu ve způsobu, jakým způsobem jsou tedy financovány teroristické organizace. V tuto chvíli Eh, tady, tady vlastně existuje to, ta nová mozaika, to nové pucle v podstatě, které eh, jeho součástí je velmi mnoho agentur. A já si myslím, že v tuto chvíli to nejdůležitější je výměna informací. Výměna informací ze strany spravodajských eh, služeb. Eh, potřebujeme také finanční, inteligenční spravodajské eh, služby a potřebujeme samozřejmě také informace z finančních úřadů. To je prostě zcela zásadní, protože vy nemůžete v podstatě tyto věci oddělit. Vy kdy vyšetřujete tak prostě eh, podvody na DPH, eh, eh, vyšetřování teroristických skupin a jiné daňové podvody, to je prostě všechno patří vlastně do jedné, do jedné krabice. To znamená samozřejmě, že to vždy jde ruku v ruce také s politickým nátlakem, ale například co se týče ISIS, tak tady hm, v podstatě ten operativní management v mnoha, v mnoha státech, prostě tady ve vedení máte rusky mluví pracující lidi, po té, co se týče těch eh, řadových členů, tak to jsou velmi často lidé ze severní Afriky a za logistiku jsou velmi často právě zodpovědní eh, lidé z Evropy. Takže tady je velmi důležité, aby agentury z různých regionů, eh, včetně tedy USA, Ruské federace, Spojeného království, Evropské unie, aby si všechny tyto státy vyměňovaly mezi sebou ty informace. Bez toho to nejde a tady končím svou prezentaci. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Děkujeme, opravdu bylo to velmi, velmi zajímavé a velmi užitečné pro naše doporučení. A teď bych ráda dala slovo také svému kolegovi, panu Petru Ješkovi, je předsedou výboru TAX 3 a v tuto chvíli mu už předávám také předsednici. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní spolupředsedající, dobrý den, dámy a pánové. Nyní zahájíme diskuzi. Budeme mít sloty pěti minut, otázka jedna minuta maximálně a zbylý čas bude k dispozici pro odpověď. Pokud nám v rámci tohoto slotu ještě zbyde nějaký čas, tak se může položit následná otázka. Nejprve zpravodajové, text 3 Luděk Niedermayer za EPP je zpravodajem, takže vám dávám slovo. Děkuji, děkuji za slovo a děkuji za účast na tomto společném slyšení. Myslím si, že je to skvělá myšlenka. Hovoří se zde o nákladech, o problémech, zaměřujeme se na to, jak eliminovat tyto problémy. A s tím je spojena moje otázka. Nevím, pokud jde o reformu DPH, zda byste nám chtěli k tomu něco říci, zda by to mohlo pomoci v tomto boji, protože to bude součást druhé části našeho slyšení. Pokud si někdo z vás myslí z panelistů, že by to mohlo fungovat, tak bych si to rád vyslechla. Zároveň je to implementace dva důležité nástroje. Jednak takzvaný rejstříky mm, skutečných vlastníků, beneficial ownership, které by umožnily lepší přístup k těmto informacím a poté globální výměna informací ohledně bankovní účtu nebo téměř globální výměna. Čili rád bych se zeptal, zda si myslíte, že by to mohlo pomoci. A druhá otázka, pokud jde o hotovostní transakce, v minulosti to bylo propojeno velice úzce s financováním Zločinu, ovšem v 21. století Uber terorismus a tak dále. Rád bych se zeptal, do jaké míry tyto transakce hotovostní ještě hrají důležitou roli a představují rizikový faktor. Děkuji. Takže kdo z panelistů by rád odpověděl na tuto první otázku? Takže prosím. Pan Felicio, děkuji za slovo. Pokud jde o reformu DPH systému, rád bych vám připomněl to, že ten stávající systém měl být dočasným systémem, když byl vytvořen. To znamená, že skutečně již přežil tu svou dobu životnosti, takže my vítáme tuto reformu, my věříme, že bude fungovat lépe tento systém, protože jsme se poučili z chyb a právě proto bychom velice rádi, aby vstoupil v platnost co nejdříve. A pokud jde o registraci eh, těch skutečných vlastníků, tak to je rovněž důležitý krok. My se podíváme, jak to bude fungovat v praxi, protože skuteční zločinci, který, kteří využívají tyto účty a společnosti, budou mít ty frontmeny ještě pořád k dispozici, kteří budou takzvanými skutečnými vlastníky, čili ty se budou neustále vlastně za nimi skrývat a právě proto by tam měly být velice jasné penalizace, aby potom banka mohla klást skutečné otázky Um, asi zjistila, kdo je skutečným vlastníkem a ne pouze ten, kdo podepisuje ty uh, účty nebo dokumenty. Pokud jde o globální výměnu informací ohledně bankovních účtů, to by se nám moc líbilo. Jsou zde ještě problémy s daňovými ráji a tak dále, masové skandály, masové podvody. Ti, kteří tomu rozumí a mají dostatečné prostředky, je budou nadále využívat a samozřejmě se budou vyhýbat možnosti um, postihu ze strany represivních orgánů, které nebudou mít přístup k těmto informacím. A pokud ano, tak to trvá 6 za 7 měsíců a te peníze už tam prostě za těch 6 měsíců nejsou, jsou v dalším daňovém ráji, poté další lhůta 6 měsíců běží a tak dále, a tak dále. Čili s tou, tou časovou linií není možné, aby došlo k vyšetřování. Pokud jde o hotovostní problémy, samozřejmě hotovostní transakce, to se neustále využívá pro eh, podporu terorismu. Samozřejmě je to vlastně nejjednodušší způsob, tento anonymní způsob převodu eh, finančních toků a tak dále je právě hotovostním prostředkem. Jsou to ty kufry plné bankovek a tak dále ta, ten problém například pěti eh, se, um, eurové bankovky, která eh, samozřejmě tam to byly ty veliké problémy, protože v podstatě v malé taštice se mohly mít pět milionů eur k dispozici. To jsou problémy samozřejmě. To může být kdekoliv na hranicích, na letištích, můžete mít nějakou, já nevím, krabičku někde v sebou, ve které můžete celé tyto, všechny tyto miliony převážet. Takže to samozřejmě může být využít využíváno organizovaným zločinem, ale samozřejmě i pro financování terorismu. Ještě někdo k tomu velice stručně, prosím, ano, děkuji. Já bych pouze dvě věci k tomu ještě, k těm hotovostním tokům. Například v té španělské síti, o které jsem hovořil, ten um, vedoucí představitel toho, to, um, této organizace například eh, si právě nesl 100 tisíc eur v hotovosti, čili skutečně ta hotovost je problémem. A pokud jde o skutečné vlastníky, já jsem například eh, rovněž vyšetřoval eh, situaci v jednom podniku, kde jsme zjistili, že například jeden šek, který byl napsáno jméno toho vlastníka, byl v podstatě propojen s eh, člověkem, který je skutečně propojen s tímto, s tímto mm, kriminálním činem, který jsme poté odkryli. Čili skutečně, pokud jde o um, rejstřík těchto skutečných vlastníků, pomohlo by to, ale zřejmě ne 100%. Dobře, ještě někdo k tomu nebyl? Ano, děkuji. Já bych Eh, reagovala ve svém mateřském jazyce, protože jde o velice technickou záležitost. Čili pokud je o rejstřík skutečných vlastníků, samozřejmě, že bychom zde měli mít eh, mnohem rapidnější propojení mezi všemi těmito rejstříky, rychlejší výměnu, protože pokud jde o úroveň financování terorismu, který samozřejmě překračuje hranice všech členských států s ohledem na rozsah tohoto problému, výsledky vyšetřování samozřejmě poté mohou být bohužel podkopány tímto způsobem. Právě proto je velice důležité, aby každý členský stát měl eh, k dispozici nebo aplikoval i tuto čtvrtou směrnici, která je velice důležitá a která Ehm, bere v potaz právě vytvoření těchto rejstříků. U nás například v Rumunsku tomu tak zatím bohužel není. Pro vyšetřovatele, pro prokurátory to je nesmírně důležité. My tento rejstřík očekáváme a opravdu čekáme na něj již velice dlouho a věříme, že na podzim roku 2018 konečně bude možnost přístupu k tomuto rejstříku skutečných vlastníků, abychom opravdu konečně získali všechny tyto potřebné informace. pokud je o globální výměnu informací ohledně účtu, samozřejmě, že jsou to různé systémy, procedury, jež existují v různých členských státech. To ta data, která má k dispozici prokurátor, samozřejmě nejsou stejná jako u finančních vyšetřovacích orgánů. Čili dobrá by byla podle mě koordinace právě na těchto různých úrovních, abychom mohli jednat společně, společným koordinovaným úsilím. Dobře, děkujeme. Asi bychom neměli pokládat příliš mnoho otázek na mnoho panelistů, protože jinak bychom se neudrželi v tom časovém harmonogramu, který máme k dispozici. Takže Další otázka. Děkuji, děkuji, pane předsedající, děkuji panelistům. Dvě stručné otázky na mého dánského kolegu Bo Ekara. Vy jste v písemných odpovědích řekl, že spolupráce mezi daňovými orgány, finanční policií, policejními složkami, vyšetřovat nebo spravodajskými složkami, že tomu brání byrokracie, ale vím, že tam byla vytvořena taková inter vládní nebo mezivládní skupina, která by mohla vyřešit tento problém, proto bych se rád zeptal, jak definujete tuto zátěž, byrokratickou zátěž, která vede k této nedostatečné účinnosti. A pokud je o Europol, podobná otázka. Europol národní policejní složky. Jaká platforma by mohla být vytvořena nebo posílena? Já vím, že v, v Europolu již něco existuje, ale nějakou platformu, která by posílila výměnu informací a přístup k informacím na úrovni Europolu. Protože většinou teda jsou to různé eh, jurisdikce, různé země a právě proto bychom asi potřebovali jednotnou platformu, která by umožnila přístup k těmto informacím. Děkujeme. Pan Elkian může odpovědět ten případ, který jsem mm, popisoval, ta dánská, španělská eh, síť, eh, tento podvod začal někde v roce 2011. Ta skupina těch dánských džihadistů, kteří cestovali do Mali, došlo tam k radikalizaci. Tato skupina byla monitorována dánskou spravodajskou službou již od roku 2006. Cestovali do Španělska až v roce 2008 a od roku 2011 pozorujeme právě ten tyto podvodné aktivity. V roce 2014 španělské orgány se obrátili na dánské orgány, snažili se získat informace o této síti. V podstatě první informace o, jsme získali z, od oddělení, specializovaného oddělení finanční policie Eh, dánština je opravdu velice komplikovaný jazyk. Čili oni už věděli o, tom, o těchto podvodných aktivitách od roku 2013. To byla teda finanční policie, která vyšetřovala tento typ finančních podvodů. Měli k dispozici informace o jedné z těch hlavních společností, která do toho byla zapojena od ledna 2014. A španělská eh, buňka právě v květnu 2014 byla začena. My jsme v červnu 2014 již zahájili vyšetřování a v únoru 2015 bylo, byly požádáni o formální žádost ohledně zaslání informací a v březnu 2015 tato finanční policie informovala zpravodajské složky o této podvodné aktivitě. Ovšem Víme, že zpravodajské složky už od roku 2006 věděli o této buňce v, v roce 2015. Daňové dánské úřady informovaly policii o této buňce. Policie začala vyšetřovat tento podvodný případ a policie se obrátila na spravodajské služby, požádala o informace ohledně této buňky, ovšem nezískala žádné informace. A toto je právě ten příklad té šílené byrokracie, která bránila vyšetřování, která skutečně policejním spravodajským služkám složkám by jinak umožnila spolupráci v tomto ohledu mnohem dříve. Až do roku 2016 vlastně pokračoval tento podvod, kdy ty španělské, nebo teda došlo k rozpuštění té španělské sítě těch 100 tisíc eur, o, které jsem, o kterých jsem se zmínil, když byl začen ten eh, eh, člověk v loňském roce ve Španělsku. Čili toto je příklad pouze, jak byrokracie může bránit vyšetřování těchto trestných činů. Dobře, děkujeme. Další panelista. Byrokracie, různá sila, nedostatek spolupráce, ano, toto jsou oblasti, na které bychom se měli zaměřit, protože zde potřebujeme přidat. VO a Europol, ano, my samozřejmě máme takový projekt, určitě o tom víte, FIO, eh, síť, která byla vlastně propojen, která propojuje členské státy, které mají své vlastní sítě, spolupracují. My jsme začali s tímto projektem tak aby na nejvyšší úrovni v Europolu vlastně máme možnost takové diagonálního eh, diagonální kontroly těchto informací, to znamená z jednotlivých úřadů jedno konkrétního členského státu do jiného členského státu, protože v minulosti nedošlo k nějakému kří, nějaké kří, křížovému ověřování těchto informací. Čili my jsme zahájili eh, tuto spolupráci. Zatím ale samozřejmě nemáme všechny eh, informace o všech těch úřadech, které mají k dispozici FIO orgány aby jsme byli schopni zkontrolovat, ověřit informace, z polic- například které mají k dispozici policejní orgány 28. To by bylo velice důležité nejenom v oblasti DPH eh, podvodu, ale ekonomických finančních podvodů eh, již v těch prvních etapách. Toto je ale obtížný proces. Technicky jaké potíže, politické um, problémy jsou s tím propojeny, čili zde bychom měli investovat mnohem více, aby na úrovni Europolu všechny ty informace, které jsou roztříštěné na různých úrovních, různých subjektů a tak dále, aby byly centralizovány a analyzovány v jednom centrálním místě. Pokud jde o policejní a daňové úřady, ty musí v oblasti DPA podvodu spolupracovat. Stávající systém není ideální. Samozřejmě, že jsou zde i záležitosti daňového mm, tajemství, to znamená, že policie samozřejmě má pouze omezené možnosti, dostane se většinou k tomu vyšetřování až po let aspektech toho, co daňové orgány vyšetřují eh, určitý případ eh, až poté, když dojde k nějakému kriminálnímu podezření, tak je informována policia poté Europol, čili zde eh, ta, ty týmy Kobra společné daňových orgánů, policejních orgánů mohou spolupracovat, tam je odstraněna tato problematika daňového tajemství. To znamená, že skutečně chceme, aby každý členský stát měl specializované jednotky pro vyšetřování, pro boj proti DPH podvodům, policejní složky, daňové orgány, by to zahrnoval zároveň mm, zvláštní prokurátory, soudce a tak dále, protože toto je skutečně záležitost tak nesmírně technicky náročná, že to, eh, aniž byste byl odborník, nemůžete samozřejmě tomu vůbec rozumět. Pokud jde o problémy spojené s byrokracií nebo překážkami mm, byrokratického charakteru, které ohrožují, ohrožují možnost spolupráce a zároveň výměnu informací mezi soudci. U nás máme EFU síť k dispozici, která je taková proaktivní, finanční informace jsou k dispozici v rámci toho systému nesmírně rychle, jsou to informace, které jsou zásadní pro vyšetřování finančních podvodů. Tyto informace v rámci této sítě eh, se mohou velice rychle dostat k prokurátorům, soudcům, policii. Je to síť, která je mnohem rychlejší, funguje mnohem eh, kvalitněji, než například, kdybyste museli žádat o mezinárodní spolupráci nebo na základě nějaké oficiální žádosti. To znamená, že eh, Vidíme, že například na základě té mezinárodní reciproční úmluvy, bohužel ale to funguje velice pomalu. Jde o eh, samozřejmě, ale na druhé, straně, na druhé straně problém, že soudci například potřebují tyto informace velice rychle. Pokud tyto informace nemají k dispozici okamžitě, tato EFU eh, e síť Eh, ovšem, i když je k dispozici, tak vlastně ještě neznamená důkaz nebo skutečný důkaz, ehm, pokud jde o ehm, vyšetřování konkrétních ehm, trestních finančních trestních činů. To znamená, že tento systém IFU síť sice funguje, ale bohužel informace, které máme k dispozici v rámci této sítě, nemohou být v rámci eh, vyšetřování považovány za skutečný důkaz. Nemá to tu hodnotu skutečného důkazu hm, pro soudce. To znamená, že jak už jsem se o tom zmínila, je velice důležité, abychom zlepšili spolupráci a koordinaci v tomto ohledu mezi jednotlivými orgány a složkami represivního charakteru. Pana, paní Anna Gomeš má slovo, děkuji za slovo. Já bych ráda položila panelistům jednu otázku. Pan Felicio se zmínil o tom, že v podstatě eh, ty hodnoty jsou fenomenální, že to skutečně představuje téměř eh, hodnotu evropského rozpočtu, tyto částky, které jsou v rukách teroristů. Pokud jde o tu reformu DP, DPH, ta zde je již k dispozici asi jeden rok. Proč některé vlády evropské se brání této reformě, tomuto návrhu ze strany komise? Myslíte si, že jsou to nějaké, řekněme, konkrétní osoby, které které jsou proti tomu, protože když hovoříme o těchto bohatých, nesmírně agresivních eh, skupinách, tak všechno je možné. Proč, proč teda členské státy nechtějí překročit tuto přek, eh, nebo nechtějí přemostit tuto překážku eh, v boji proti terorismu? Někdy se o tom vlády říkají, že je to v zájmu bezpečnosti, národní bezpečnosti a nechtějí, nechtějí teda řešit tuto zásadní problematiku. To je první otázka. druhá otázka. Pan Salčes Felicio hovořil i o té problematice hotovostních transakcí. Ano, my víme, že některé členské státy dokonce tisknou mnohem více hotovosti než mnoho členských států dohromady. Premiér Luxemburgu například, tomu jsem položila podobnou otázku, protože to je jeden z takových příkladů těchto zemí. Čili jak to funguje? A kryptoměny, vy jste se o tom, pane kolego, zmínil, Několik členských států právě mají takové, jsou takovými offshoreovými zeměmi Malta, ale nejenom Malta. To znamená, že jsou vlastně takovými huby pro eh, podniky v oblasti kryptoměn. Co to znamená? Děkuji. Nějaký dobrovolník na tu první otázku? Kdo by si chtěl zaspekulovat k tomuto? Nemáme tolik času. Pokud ne, tak můžeme přejít, eh, přejdeme k té druhé. Eh, pan Frunza. Eh, k těm kryptoměnám. K kryptoměnám se dostaneme. Já si myslím, že ta... No tak Eh, ta, ta, ta, myslím, že ta eh, otázka byla přímo eh, mně adresována. Prosím. Dobře. Jak víte, kryptoměny jsou uh, dílčí uh, třídou takzvaných digitálních měn. Ty vznikly už v 90. letech a, a všechny kromě PayPalu se všechny uzavřeli vůči praní špinavých peněz. Takže hodně lidí tady hovoří o, o, o kryptoměnách, ale nevědí, e, o, co to přesně je. Teď jich je nějakých 1500 po celém světě. Takže e, máme 249 států, ale méně než 249 měn. V Evropě například e, je nějakých 4-5 měn jenom. Ale máme 1500 měn a člověk si říká, proč jich tolik potřebujeme. Takže eh, to nadšení, eh, že eh, tohle používají, se používá k trestné činnosti, to není tak jisté. Proč to ale používají teroristé? Během toho dolování, kdy lze získat peníze, vzhledem k tomu, že se součástí toho systému, všichni mohou vydělávat. A pokud jako fyzická osoba. Ani nemusíte být registrováni jako firma v Evropě, abyste eh, dolovali eh, kryptoměny. Možná, že jediná výjimka je Malta a nějaké baltské země, ale u těch ostatních se to dá dělat ve eh, vlastních na vlastním počítači. A pokud se někdo zeptá, a odkud přicházejí ty peníze, odkud máte ty výnosy, tak dolování kryptoměn, Monero nebo Bitcoin, to, to vám dává docela dobrou výmluvu. Takže je to zdroj příjmu. Druhá věc. Můžete, posunovat, eh, můžete přesouvat peníze všude po světě, i když eh, jste mimo eh, bankovní systém a nekontroluje se to. Ty náklady na konverzi kryptoměn na hotové peníze jsou asi 9% v roce 2014 to bylo. Teď to ale Teď ale eh, spousta eh, míst, spousta lidí přijímá eh, kryptoměny za služby. Tedy si to dokážete posčítat, co to tedy ve skutečnosti znamená. Takže my také přejdeme ke kryptoměnám nebo k hotovosti. Něco k tomu řeknu. Věci se hodně měnily. Tohle bylo v roce 2014, když já jsem nastoupil do Europolu, ale tehdy se říkalo, eh, že možná s kryptoměnami nic nebude, ale eh, lidé se mění a kryptoměny také a teroristé také. Takže došlo k několika případům eh, crowdfundingových platform na internetu, které byly odhaleny ve spojení s islamskými extremisty, kde chtěli, aby ty peníze se posílaly kryptoměnami. To byly jeden, dva, tři, čtyři případy neexistuje žádná úplná jistota, že to nebyl podvod a že tyhle peníze eh, se nepoužijí na jiné důvody, ale oni to inzerovali a jsou náznaky, že některé ty prostředky eh, tak mohly jít na financování terorismu. Jinde ve skrytějších formách eh, bylo zjištěno, že teroristé mezi sebou si tak používa, da, si, si tak eh, dávají navzájem školení, jak se to používá. Našli jsme různé manuály, ehm, čili on se to teprve začí, začíná, zatím to není velká hrozba, ale eh, oni věnují tomu čas. Také víme, protože, jak jsem říkal, eh, velice snadno se to převádí přes hranice, prostě máte to v peníze, v, laptop, v peněžence, tedy v mobilu, v laptopu, můžete to prodat kdekoliv, pokud jste připojení k internetu, takže někteří zahraniční bojovníci to používají i jako způsob k eh, převodu eh, peněz z Evropy. Je to tedy velice drobná věc, ale eh, musíme to bedlivě sledovat. Bylo to něco nového například pokud je organizovaný zločin. Viděli jsme, že všichni eh, mm, kriminálníci, kteří používají přes Darknet eh, tohle eh, na prodej drog a tak dále, tak to nešlo mainstreamově, ale minulý rok poprvé ano už. Našli jsme několik případů, kdy několik hlavních kolumbijských kartelů začalo rozsáhle používat kryptoměny, aby Ehm, si odvezli hodnotu z ehm, Kolumbie a, tedy z Evropy do Kolumbie a do Jižní Ameriky. Takže přestali se bát nových technologií, mm, už to znají. A bylo to velice rychle, z roku na rok, obrovský nárůst. Tohle tedy může také eh, se stát v oblasti terorismu. To je velice zajímavé. A druhá otázka, eh, kdo by rád? Já nechci příliš hovořit ale hotovost je jeden, eh, jedna z mých, <laughs> jeden z mých oblíbených témat. Změnilo se toho málo o toto rozhodnutí ECB. Eh, skončit samozřejmě s eh, euro pětistovkami do konce tohoto roku. Oni to podpoří, tedy zachovají to rozhodnutí, ale, to, ale mm, ta pětistovka bude platit další 20 let, takže to nic nezměnilo, pokud je o praxi. Myslili jsme, že v některých případech někteří eh, pachatelé trestné činnosti už eh, to pochopili špatně, tak se i pokoušeli těch peněz zbavit. Takže masivně chodili do bank to měnit. Tak to byl dobrý příležitost. Podařilo se nám eh, jejich několik identifikovat. Jiní pochopili opak, takže je nakopují a nakopují je až o 15% dráž protože dobře ví, že to je pořád eh, pěkná investice pro ně, můžou je dobře převážet. Je to velice snadné. Eh, vysoká hodnota, nízký objem, takže se toho změnilo málo. Pořád je to hlavní eh, způsob, jak převádět, převážet peníze po celém světě pro kriminálníky. Děkuji vám. Alde, Karolina Nachtyko. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek k své práci, k Eh, kybernetickému zločinu. A za prvé eh, otázka pro Europol. Jak eh, se priority změnily a také nástroje ve vyjednávání, ve vyšetřování, tak aby jste čelili technologickému vývoji v kybernetickém zločinu. A máte ten pocit, že ty nové kroky přijímané Evropskou komisí například eh, eh, revize směrnice proti praní špinavých peněz a také návrh DPH jdou správným směrem? A možná poslední krátká otázka, obecnější. ani dohoda s Norskem. Myslím, že to bylo v únoru eh, letošního roku. Bude to užitečné k omezení podvodů z DPH? A mohl by, mohl by tenhle přístup se také použít vzhledem k dalším třetím zemím? A pokud ano, tak na jaké země bychom se zde měli zaměřit? Děkuji, pan Sixas. Děkuji vám za otázku. Myslím, že Europol to udělal hodně, pokud jde o tuto eh, hrozbu kybernetického zločinu a o virtuální měny. My jsme vytvořili eh, Centrum pro kybernetické eh, zločiny, je to samotná, eh, má docela podstatně lidí samostatné, mm, má 40 až 180 lidí kvalifikovaných, pokud samozřejmě dostanou toho víc, tak by to bylo pozitivní určitě. A jeden z jejich hlavních úkolů bylo věnovat pozornost virtuálním měnám. Najali na to na jedny z nejlepších lidí z Eh, po Evropě a také eh, školy náš tým, což si myslím, že je velice užitečné. Samozřejmě jezdí do členských států, snaží se vysvětlovat, co se děje, pokud je o ty trendy a připravili si eh, soubor manuálu, které jsou um, um, referenční nejenom v Europolu, ale po celém světě. Co lze udělat, na koho se obrátit, jsme neustále uh, v kontaktu se soukromým sektorem, což je velice důležité v oblasti uh, finanční uh, trestné uh, činnosti. A, a já věřím, že alespoň na uh, úrovni Europolu jsme e, připraveni, členské státy jsou připraveny. Toť otázka. E, každopádně víme, že to přijde, akorát nevíme kdy. Ty návrhy v té směrnici byly velice vítány, protože my samozřejmě stejně jako vy jsme měli za to, že Tohle by měly být povinné eh, subjekty, eh, v ty, které obchodují s kryptoměnami. Eh, oni jsou v styku s zákazníky, musí je identifikovat a musí hlásit jakékoliv podezřelé transakce i jako normální banka. Takže my tohle vítáme a to nám dává zdroj k novým informacím a to je velice podstatné. Všechno je veřejné na blockchainu, ale potom máme akorát adresy, ale my musíme znát ty lidi potřebujeme informace eh, od těchto soukromých subjektů. Dohoda s Norskem? Ano, myslím, že ano. Ta nám určitě eh, přinese rozšířenou spolupráci, protože nám to umožňuje vyměnit si nejenom strategické, eh, strategická data, ale i osobní údaje. Můžeme je zvát na operační jednání, být v kontaktu, co znamená pro mm, třetí země, ano, pomohlo by to, ale to už není v rámci Europolu. Tohle musíte rozhodnout vy tady. Já nejsem eh, člověk, který eh, by s vámi o tomhle mohl nějak kvalifikovaně diskutovat. Děkuji, pomlouvám se. Děkuji. Ještě někdo by k tomu, paní? Dobře. Až že... Čili, pokud jde, pokud dovolíte, já bych vás ráda informovala ještě o jiné možnosti eh, signalizování těchto problémů. Ano, jsou to virtuální sítě, kryptoměny a tak dále. Víte, každý člověk asi myslí na takové možnosti, například i s ohledem na vývoj v této oblasti. V podstatě vlastně lidé chtějí reagovat velice rychle, chcete nesmírně rychle přes noc bohatnout a tak dále. Právě proto pro nás, pro vyšetřovatele, tato platforma představuje například kryptoměn obrovské problémy. Vyšetřovatele mají obrovské problémy v této oblasti, protože nejsme schopni znát identifikaci těchto, těchto osob, to znamená těch, kteří provádí tyto transakce, těch, kteří jsou zodpovědní, kteří jsou v pozadí a tak dále. Čili osobně bych ráda řekla, že vlastně celý evropský prostor, který vede takové vyšetřování, Eh, uvítá pátou směrnici, jež by měla umožnit kontrolu těchto transakcí prostřednictvím transakcí, které probíhají v rámci těchto virtuálních platform. Naše Národní banka v Rumunsku právě takové vždycky upozorňovala na to, že tyto virtuální měny by neměly být akceptovány jako reálné platidlo. Ovšem to bohužel je u nás pouze národní trend. My jistě nemůžeme bránit těm, kteří prodávají své produkty po internetu, čili je to obrovský problém. Thank you very much. Děkuji. Teď Mario Borgesio za INF. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také eh, řečníkům. Já si myslím, že eh, je velmi podstatné to, co tady zaznělo, a sice, že podvody z DPH a obecné daňové podvody eh, se používají na financování terorismu. Myslíte, že tohle je eh, dáno nedostatečnými signály z bankovního systému? nastačnou pozorností bankovního systému. Co eh, lze udělat k eh, lepší eh, k tomu, aby ty, tento systém byl odpovědnější, například v boji proti organizovanému zločinu. Já vždycky jsem trval na následujícím. A soudci na tom velice tvrdě pracují. Myslíte, že bychom se z toho mohli nějak poučit? A co? Země prvního dovozu. Když se má, má to zboží převážet do jiné země, myslíte si, že tohle to používá a pomáhá nějak podvodníkům? Mě opravdu zajímá to vyšetřování v Dánsku a v jiných eh, zemích. A jedna věc eh, totiž souvisí s Itálií. Tato vyšetřování často eh, začínají s tím, že se odhalí podvody z DPH, ale potom, když se to dohledá, až k počátkům, tak eh, naleznete vazby na teroristy a na džihadismus. Takže Jak se potom vyšetřují ti eh, lidé, eh, kteří se eh, přesouvají z Blízkého východu do meši tady v Evropě? Dalo by se tohle nějak z toho vyšetřit? Takže jestli dovolíte, já bych ráda odpověděla na tu první otázku. Pokud jde o možnost nějakého dohledu, sledování v rámci finančního systému, to je nesmírně obtížná záležitost. Informace finančního charakteru, zda teda jde například o to, o financování terorismu. Víte, ono to z toho finančního systému nějak nezískáte, nezjistíte. Finanční systém by měl podle mého názoru opravdu velice rigidně provádět dohled. Je důležité, aby jakmile máte nějaké podezření, jste mohli jednat okamžitě a ne za tři roky, protože jakmile dojde k tomu, že prokurátor poukáže na takový problém až po třech letech, tak já například osobně už nemůžu takovou informaci absolutně využít. Není to pro nás už vůbec aktuální, to je jasné. Pokud by tam byly určité sankce, nebo pokud by, pokud by tyto sankce byly mnohem přísnější, kdyby banky neinformovaly o těchto podezřelých transakcích, tak si myslím, že by se ta situace zlepšila. Zároveň, aby si vyměňovaly členské státy tyto informace, to znamená tyto, banky, tyto bankovní informace. A dále například, pokud jde o um, velice důležitou autonomii nebo nezávislost těchto osob, které by mohly zakročit do získávání těchto informací. My totiž nemůžeme uvalit sankce na banky, pokud by o takové sankci musela rozhodnout nějaká správní rada v rámci nějakého centrálního orgánu. Osobně si myslím, že to je skutečně není možné. Jsem přesvědčena, že nějaký bankovní inspektor který je nezávislou osobou, který může vést nezávislé vyšetřování, může odůvodnit důvod, proč daná banka, která například neposkytla informace eh, o podezřelých eh, transakcích, mohla být sankcionována. My prostě nemůžeme čekat na nějakou správní radu, která na základě určitých kritérií by byla, možná, by, by byla schopná přijít s takovým rozhodnutím. To už je pozdě. Ještě někdo? Kdo by k tomuhle eh, chtěl nějak zareagovat ještě? Eh, a prosím, pan Oken. Když jsem začal eh, vyšetřovat podvody z DPH v dánském registru, spolupracoval jsem s kolegy z dalšího úřadu a zjistili jsme, že máme seznam lidí, kteří najednou jsou Eh, že z 1200 účtů na 36 účtů eh, mm, jsme zjistili, že eh, jsou legální a ostatní tam byly podvodné transakce. Zjistili jsme ty francouzsko-izraelské skupiny, o kterých jste mluvil, britsko-pakistánské skupiny, italskou mafii, východoevropské kriminální gengy, sítě z Hongkongu a z Číny. Eh, bikerské, eh, motorkářské gengy. A potom eh, spoustu nadšených samouků. Takže nemůžeme izolovat tuhle kriminální aktivitu na jednu skupinu. Je to nadnárodní, nad náboženské a nad politické. Děkuji tak to vypadá jako uh, spravedlivé zastoupení všech regionů a tak dále. Tak teď uh, máme uh, prostor pro další zapsané řečníky. Mám tady uh, zapsané tři řečníky a to je asi uh, konečný počet. Nejdříve SAD Katarína Čeníči. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat našim hostům za zajímavé prezentace. Ještě, eh, myslím si, že to byl docela eh, dobrý eh, přehled teroristického financování. Řada otázek už zde padla, ale já bych se vrátila a k jednomu důležitému tématu a sice vazby mezi eh, kriminálními a teroristickými organizacemi. Ty nelegální aktivity, ta vazba mezi těmi tradičními eh, kriminálními organizacemi a teroristickými organizacemi. Je tady nadnárodní organizovaný zločin, který přispívá k terorismu, ale nemusíme zlepšit nějakou legislativu. Eh, myslím, že některé kroky už byly přijaty, ale, hm. ale co a U a vazby, kterými jsou propojeny. Eh, jak můžeme eh, posílit změnu informací? A chci také se zeptat našich hostů, co si myslí o navrhované směrnici předložené komisí 17. dubna k usnadnění eh, použití finančních informací k eh, prevenci a stíhání trestné, eh, určitých forem trestné činnosti. Myslím si, že tato směrnice by mohla být užitečná k boji s teroristickým financováním. Například by usnadnila výměnu informací mezi eh, finančními orgány a dalšími eh, organizacemi vyšetřujícími trestnou činnost. Pan Seix, prosím. jsme zaregistrovali celou řadu změn. Historicky tady byla eh, velká propast mezi organizovaným zločinem a mezi eh, eh, terorismem. Jedna vydělávala peníze, druhá chtěla změnit politický systém, druhá jedna chtěla být tajná, druhá a chtěla naopak komunikovat. To se, myslím, velice změnilo, zejména s fenoménem zahraničních bojovníků. Řada z nich už měla provázanost s drobnou trestnou činností, s velkou organizovanou zločinností ale ty vazby, eh, o kterých eh, eh, se tady bavíme, jsou přesně tyhle ty vazby mezi finančním a ekonomickým světem. Všechno je tam propojeno. V penězům je jedno, jestli to je taková nebo maková skupina. Nelegální ekonomika a to jasně propojuje. Když tedy propojujeme finanční a ekonomickou činnost, tak odhalujeme teroristické organizace státy eh, v Evropě budou fungovat nebo eh, pracovat tak, aby eh, přeprali peníze z pašování drog v různých jurisdikcích a potom to pošlou zpátky do Střední Ameriky, protože se nechávají za to peníze. Takže tady není žádná jasná vazba mezi organizovaným zločinem a teroristickými organizacemi. Pokud se podíváme na finanční a ekonomický svět, Tihle aktéři se pohybují zcela volně, protože všichni potřebují ty peníze. Teroristické organizace, aby eh, eh, přežily a organizovaná zločinnost, prostě protože je to jejím eh, cílem. Sepe? Prosím. Děkuji, tak prosím. Druhá FIU, prosím. Takže já jakožto prokurátorka bych ráda řekla, že ty finanční informace, které my získáváme od finančních vyšetřovacích jednotek. Toto jsou informace, které pro nás, pro prokurátory, jsou nesmírně důležité. Je jasné, že finanční systémy nikdy nechtějí přímo poskytovat tyto informace orgánům, eh, represivním složkám a tak dále. Právě proto potřebujeme mít eh, tyto jednotky, tyto prostředníky v rámci policejních, finan, finančních, um, vyšetřovacích jednotek, které nám poté poskytují právě tyto informace pro vyšetřování, protože pro nás, pro vyšetřovatele je zásadní, abychom mohli tyto informace dále zpracovávat. Je to, pokud nám Eh, právě tyto spravodajské složky nebo finančního charakteru poskytnout tyto informace. To je pro nás taková obrovská radost, obrovské, skutečně obrovská pomoc. My víme, že některé tyto složky jsou hybridního charakteru, jiné mají administrativní charakter, jiné například jsou součásti eh, orgánů mm, které jsou činné v trestním řízení a tak dále. U nás například v Rumunsku je to administrativní složka, my bychom ale dali přednost takovému hybridnímu orgánu. My jakožto prokurátoři potřebujeme informace, eh, které nám poskytují finanční analytikové. Eh, potřebujeme eh, mít k dispozici informace o jednotlivých strategiích. Takže já osobně bych si nesmírně přála, aby všechny tyto jednotky, které se zabývají analýzou finančních eh, transakcí, mohly po, mohly tyto informace poskytovat včas a okamžitě na vyžádání prokurátorovi. Děkuji. Děkuji. Ještě chcete k návrhu směrnice? Ne, ještě k tomu. Tak prosím. Ne, ne, ne, co se týče těch FIU, z těch finančních vyšetřovacích jednotek, tady si myslím, že před námi je ještě opravdu velmi eh, dlouhá cesta. My jsme začali tady s tím zaváděním v rámci Europolu, ale jak říkám, potřebujeme to zefektivnit, potřebujeme samozřejmě zdroj a per, zdroje a personál, ale o co jde Europolu? co chceme, čeho chceme dosáhnout. Chceme UFIUs takzvané, to znamená oblast, kde nebudeme mít pouze tedy eh, schopní vyšetřovat a přeskoumávat všechny ty informace, které se k nám dostanou o těch o dalších finančních vyšetřovacích jednotek, ale například také Eh, systém, který je vlastně podobný eh, TFTP, tedy systému, který máme z USA a v rámci UFIU bychom chtěli v podstatě to eh, partnerství mezi privátními a veřejnoprávními subjekty v rámci něhož budeme schopni si vyměnit informace ještě jaksi v důvěrnějším, spolehlivějším, bezpečnějším prostředí. Na to samozřejmě, jak jsem již říkal, potřebujeme potřebné nezbytné zdroje zdroje a nezbytný personál, tak aby to opravdu všechno fungovalo efektivně, tak abychom si mohli také vyměňovat efektivnějším a rychlejším způsobem tyto operativní údaje. Rozhodně bychom tady v parlamentu nemohli souhlasit více, protože náš předcházející výbor pro Panama Papers jsme vlastně vyzývali právě k posílení finančních vyšetřovacích jednotek eh, nejen z ohledu tedy eh, zdrojů a personálu, ale také organizace v rámci EU, takže rozhodně. Co se týče té třetí otázce, to znamená návrh směrnice o využívání finančních informací pro boj eh, s různými druhy organizovaného zločinu. Chcete k tomu něco, někdo něco říci? Ne. Ana Gomeš, ještě prosím, vy jste se přihlásila o slovo. Eh, co se týče těch tzv. Bearish shares, a to znamená akcí na doručitele, tak Eh, má ví, víme, že to má v každém případě dopad na nás a myslím si, že to může mít dopad také na země jako Rumunsko. To znamená, chceme se zeptat. Ta pátá směrnice pro, pro boj eh, proti praní špinavých peněz tady v podstatě vlastně máme ten eh, registr toho skutečného vlastníka i tady pro všechny podniky se sídlem eh, z EU, bohužel ale ne na podniky, eh, které mají sídlo mimo EU, i když obchodují s evropskými podniky. A ptáme se, myslíte si, že by to bylo nápomocné? Paní Hek, prosím, máte slovo. Ne pan. Co se týče těch eh, akcí na doručitele, samozřejmě, že to eh, zločinci velmi často využívali. Eh, toho jsme byli svědky velmi intenzivně v rámci Panama Papers a jiných skandalů. Já si Myslím, že v tuto chvíli už by to v podstatě mělo fungovat lépe, to znamená, že tady v tuto chvíli už by tento systém neměl být tak eh, zneužíván. Nicméně to, eh, co nám ukázali Panama Papers, je to, že v podstatě je to něco, co se stále ještě hodně využívá a že to vlastně eh, pomáhá zločincům. To znamená, tento registr skutečných vlastníků, jakým způsobem v podstatě by to mohlo fungovat nebo by nám to mohlo pomoct. My totiž zavíráme dveře a zároveň otevíráme okno to znamená, tady se bude moci prodávat něco, aniž by tam bylo uvedeno jméno vlastníka. Eh, takže hlavně v oblasti tedy offshore a těch daňových eh, rájů, to jsou pořád ještě zásadně velký, velké mezery, které existují a jsou překážkou pro naše finanční vyšetřování. Já chápu, že do určité míry je to velmi složité, ale pokud by se nám to podařilo nějakým způsobem vyřešit, tak by rozhodně ten problém s těmito akcemi na doručitele měl menší dopad. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Manifest, așa cum mani... Osobně si myslím, ale to už jsem zdůraznila několikrát, my musíme být opravdu velice upřímní, čestní, já zastupuji sice Rumunsko v tomto ohledu, ale jsem, jsem zároveň soudce a právě proto musím říci bohužel, že Rumunsko v současné době opravdu není průkopníkem v tomto ohledu, pokud jde o tento systém. Čili já skutečně chci, aby zde došlo k takovému otevření, k upřímnosti. Rumunsko například pořád neaplikovalo čtvrtou směrnici a my prostě bez tohoto rejstříku skutečných vlastníků, my jakožto souci, bez toho nemůžeme fungovat. Pro nás je to obrovský problém. Čili Rumunsko vítá to, že ten, tato pátá směrnice snad bude k dispozici, ovšem bohužel pro nás, pro Rumunsko, musíme říci, že ani čtvrtá směrnice zatím ještě nebyla transponována. Já, jakožto prokurátorka, si myslím, že tato pátá směrnice představuje obrovský pokrok pro naši práci. Ovšem nejprve je zapotřebí, aby Rumunsko řádným způsobem aplikovalo a implementovalo čtvrtou směrnici, až poté může pochopit a aplikovat pátou směrnici. Děkuji, děkuji Nina Gil jako poslední, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla o ty předcházející prezentace, protože jsem se musela účastnit hlasování v jiném výboru, to znamená, že doufám, že nebudu tady se příliš opakovat a opakovat to, co už zde bylo projednáno. Co se týče podvodu typu toč, tak to je stále velký problém v mnohých státech a vím, že zejména tady ve Spojeném království. Co bych ale ráda věděla, pokud to tedy nebude opakování, chci vědět, do jaké míry nebo které jsou ty státy, které už v tuto chvíli mají nějaký model, který je schopný zastavit tyto, eh, tento typ podvodů. A ráda bych ještě řekla, nebo druhý bod, co jsem chtěla říci. My se hodně zaměřujeme na velké společnosti, velké podniky a banky se mohou v podstatě zaměřit na tyto, na podezřelé platby. Ale je tady ještě jedna oblast a já nevím, jestli se na ní vůbec kdo někdy zaměřil. Jsou to v podstatě eh, občané, kteří jsou tady, eh, přichází ze zámoří, ale žijí na území EU a kdykoliv v podstatě se přesouvají, tak mohou využívat DP, jak si ten systém DPH. Existuje nějaký mechanismus, který se věnuje tomuto zneužívání, to znamená občanů ze zámoří, kteří pobývají na území EU? A e, jak je, máte pocit, že tedy nové e, technologie, blockchain, e, umělá inteligence mohou být použité právě pro boj s daňovými podvody, hlavně co se tedy týče právě financování teroristických organizací. A myslíte si, že ty sankce, které jsou uvalovány na finanční instituce, představují nějakým způsobem překážku nebo v podstatě mohou fungovat jako překážka, jako odpuzení? Ano, děkuji. Ano, my jsme ještě eh, hovořili o kryptoměnách, vytěžování kryptoměn. Já nevím, jestli by se k tomu chtěl někdo z vás eh, vyjádřit, aspoň jaksi obecně. Kryptoměny. Tak, prosím, pan Frunzo. Takže eh, blockchain, umělá inteligence mohou být nějakým způsobem využívány. Ano, bylo řečeno, že blockchain, blockchain technologie budou v podstatě nějakým způsobem kontrolovat eh, platby. V ideálním eh, světě by v podstatě blockchain opravdu mohl být eh, řešením, protože blockchain by v podstatě mohl identifikovat samozřejmě vlastníky. To znamená, máme tady digitální produkty, ale ve chvíli, kdy vy nehovoříte pouze o digitálním světě a hovoříme o kontejnerech plných fyzických produktů, já nevím, mobilních eh, telefonů, nápojů, potravin, tak se to všechno komplikuje. Takže rozhodně blockchain můžeme využívat, ale má určité přirozené limity. A co se týče umělé inteligence. Umělá inteligence, víte, Samozřejmě umělou inteligenci už v tu současné chvíli využíváme. Například HMRC ve Spojeném království má rozhodně tedy už vyšetřování, která eh, využívají umělou inteligenci pro vyšetřování daňových podniků. To znamená, že ano, eh, už se rozhodně ve Spojeném království a jiných státech využívá, ale je pravda, že Evropská eh, unie v podstatě samozřejmě může být využívána, může vám napovědět něco o určitých trendech, fenoménech, ale nemůže vám poskytnout eh, někdy ty velmi potřebné přesné informace. Velmi často slyšíme, že vlastně vytěžování údajů a umělá inteligence může v podstatě eh, bojovat proti eh, daňovým podnikům, ale řekl bych, že v dnešní době v podstatě to vyšetřování in situ v terénu opravdu je zcela nezbytné. To znamená, že ve chvíli, kdy v podstatě eh, vy, jak si zrušíte DPH, no tak zrušíte i podvody z DPH, jako v USA prostě. Tak jednoduché to je. Děkuji, děkuji. Rád bych poděkoval všem panelistům, všem hostům za jejich prezentace, úvodní slova, za jejich odpovědi. Myslím si, že jsme nezískali pouze velmi jaksi nápomocný obecný přehled, ale také zde zazněla spousta velmi přesných konkrétní informací, které nám jistě pomůže i při vypracovávání zprávy našeho výboru TAX 3. Teď velmi obecně bych možná k tomu dodal následující. E, podvody DPH i e, vlastně kvůli svému objemu, protože tady hovoříme o opravdu velmi vysokých částkách, e, Ono je to možná asi také jednodušší stát za podvodem DPH, než v podstatě přijít přímo do banky a snažit se vykrást banku nebo <laughs> zautočit na banku. Takže samozřejmě je to něco, co je prostě teroristickými eh, skupinami a organizovým eh, zločinem hodně využíváno a proto je velmi důležité proti tomu bojovat i z důvodu bezpečnosti našich občanů a to je jeden z důvodů, proč se musíme právě boji s organizovaným zločinem a podvody v oblasti DPH více věnovat. To znamená, že rozhodně, rozhodně se tomu hodně budeme věnovat a teď ale předávám také eh, slovo paní Valenciano své spolupředsedkyně. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli nám samozřejmě pouze zbývá poděkovat všem našim odborníkům, hostům a přítomným, kteří zde byli za její spolupráci a jak říkal již i můj eh, spolupředseda, eh, vše, co zde zaznělo, bylo velmi důležité i pro nás, pro naší práci, protože my můžeme, my jsme zákonodárci. Samozřejmě vytváření zákonů je důležitá věc, ale proto, abychom se mohli podílet na vytváření zákonů, musíme vědět přesně, jaké Petře potřeby máme, kde jsou právě ty mezery, které je třeba uzavřít. A e, výbor, který tady, kterému teď mohu spolu předsedat s výborem tak tři, e, e, chce se věnovat právě tomuto tématu. To znamená, spotřebujeme doporučení, samozřejmě, která budeme spolu sdílet, ale potřebujeme právě ty informace, které zde i zazněly, které jsou pro naší práci zcela zásadní. Protože je zcela jasné, že financování teroristických skupin je něco, proti čemu musíme v tuto chvíli ještě efektivněji bojovat. Děkuji tedy mnohokrát za to, že jste se zúčastnili tohoto jednání s a děkuji všem odborníkům a těším se na brzké shledání. A výbor tak 3 bude ve svém jednání pokračovat v tomto sále. Děkuji.